Bueno, vamos a empezar. Eh, začněme, protože čas nás tlačí. Eh, Evropská služba pro vnější činnost společně s komisí eh, připravila v lednu zprávu o vývoji ohledně aplikace strategie EU ve střední Asii. Chceme poděkovat dobrovůli předsednictví za to, že chce poznat náš názor ještě předtím, než Rada tento měsíc schválí závěry k této tematice. Náš výbor se rozhodl vypracovat zprávu z vlastní iniciativy o Střední Asii a formálně to začne během příštích týdnů. Eh, podvýbor pro lidská práva 6. Eh, května zorganizovala slyšení o lidských právech v této oblasti. V této oblasti proto dnešní eh, rozprava by se měla považovat za doplněk tohoto slyšení. Nejdříve bych chtěl přivítat Jo Clarka, který je zodpovědný za Střední Azii, a Andris Spels, který je velvyslanec Lotyšska v je zástupcem tedy eh, současného předsednictví. Nyní bych chtěl dát slovo panu Klerovi a potom panu Pelsovi a každý má 10 minut. Pane Kler, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, budu stručnější, nebudu potřebovat mě 10 minut, protože věřím, že pan Burian již eh, dostatečně vysvětlil celou tematiku a já bych mohl tedy hovořit o strategii vůči Střední Asii. Chtěl bych se omluvit poslancům Evropského parlamentu Kunavi Gant, ředitel za východní Evropu a střední Asii, se nemůže osobně zúčastnit. V současnosti je právě v Gruzii a požádal mě, abych ho zastoupil. Já jsem opravdu velice vděčný za možnost se zúčastnit dnešního jednání a hovořit o finalizaci eh, přeskumu strategie EU vůči Střední Asii. Je to strategie, která byla přijata v roce 2007 a je to rozsáhlý politický dokument který jsme eh, v průběhu let obnovovali. Přijali jsme eh, závěry rady během let a věříme, že základní prvky této strategie, jak eh, byla přijata v roce 2007, nadále platí. Ale čas opravdu pokročil a závěry rady to musí také odrážet Jistě hlavním aspektem, s nímž jsme v současnosti konfrontováni, je změna politického kontextu, změny na Ukrajině, v, Rus, v Rusku, eh, dále eh, Euroazijská unie, to se dotýká všech eh, středoazijských států. Jsou to náročné časy a současně tyto státy eh, zaznamenávají více vektorovou zahraniční politiku. Je tam poptávka po eh, kooperaci a eh, interakci s EU a měli bychom využít této příležitosti. Celá řada příspěvků k přeskumu předložili akademici, eh, partneři občanské společnosti a já mohu říci, že jak Kazachstán i Uzbekistán nám poskytli rozsáhlé dokumenty, které vyjadřovaly jejich myšlenky na téma eh, strategie EU vůči střední Asii a E, na radě se pracuje na textu těchto závěrů e, a já už jsem řekl, že e, není třeba opakovat celou strategii z roku 2007, ale je třeba provést podstatnou politickou revizi tohoto dokumentu. Věříme, že EU hraje specifickou podstatnou roli jako partner eh, pro oblast právního státu a lidských práv. Je důležitým partnerem eh, pro střední Asii, zejména na základě naší eh, transparentní spolupráce. Minulý týden jsme se setkali s představiteli islámské strany Tadžikistánu. Tato strana se nedostala do parlamentu při úplně posledních eh, volbách v Tadžikistánu. A eh, představitel této strany si jasně uvědomil, že to nebyly demokratické volby. EU s tím také souhlasí. Uh, také zdůraznil, že EU má specifickou e, důvěryhodnost e, v Tačikistánu. Další hráči, e, Rusko, Čína a USA, tuto, věro, tuto kredibilitu nemají. A nám ji zajišťuje specifický program protože se skutečně snažíme pomáhat těmto zemím. A přeskum se zabývá tím, co můžeme učinit eh, společně i bilaterálně s těmito státy. Je třeba si uvědomit rostoucí rozdíly mezi těmito pěti státy a socioekonomický eh, rozvoj je třeba zohlednit to ukazuje e, dohoda o partnerství a spolupráci s Kazachstánem to je na úrovni spolupráce, které se nám nepodařilo dosáhnout s ostatními středoazijskými zeměmi. A to je přirozené. Některé země si přejí těžší užší a intenzivnější vztahy s námi než ostatní a Eh, nemůžeme usilovat o eh, paušální politiku vůči všem a souběžně regionální eh, platformy pro spolupráci by měly pokračovat v odvětvích, kde můžeme dosáhnout společných řešení a můžeme dosáhnout více konkrétních výsledků a reform, jak již bylo řečeno, globální obálka pro eh, spolupráci se podstatně zvýšila ve srovnání s posledním programovým obdobím o 56%. Je to přes 1 miliardu eur eh, na eh, období 2014 až 2020. Efektivní a zdravé uplatňování těchto programů má zásadní význam, aby tato strategie strategie byla úspěšná, musíme posilovat spolupráci v oblasti bezpečnosti a stability, včetně udržitelného řízení přírodních zdrojů, jak o tom hovořil zvláštní zástupce a také, jak již bylo zdůrazněno, je to velice složitá situace, které čelí některé země v souvislosti s hospodářskými problémy a musíme důkladně sledovat eh, návrat migrantů z Ruska. A jak také zazdělo, eh, zviditelnění EU je důležitou otázkou na story skutečnosti, že EU eh, e představuje v mnoha případech nejdůležitějšího obchodního partnera ještě před Čínou, Ruskem nebo dalším zájmy. E, přesto e, naše úsilí není doceněno a na tom musí EU opravdu pracovat nejenom v tomto regionu, ale i v jiných regionech. A proto e, jmenování zvláštního zástupce EU a jeho častá přítomnost v regionu, doufejme, pomůže zviditelnit profil EU a e, angažovanost v těchto zemích. A otázka koordinace a synergií e, mezi e, evropskými institucemi, členskými státy a ostatními zeměmi je zásadní povahy. Jak zdůraznil zvláštní zástupce, eh, je důležitý eh, dialog s ostatními organizacemi, s Evropskou bankou, OECD, OSN, ale i s jinými zeměmi, jako je Čína, eh, Rusko a také je důležité sledovat další země jako Afganistan. Tady je třeba postupovat koordinovaně, abychom dosáhli eh, maxima z naší strategii v Azii. Děkuji, pane Kláre. Nyní má slovo pan Pels. Děkuji. Eh, Děkuji vážení členové výboru AFET za eh, pozvání na vaše jednání. Dámy a pánové, již jste slyšeli eh, zvláštního zástupce pana Buriana a také vyjádření pana Klárka. Já se proto zaměřím eh, na pohled Lotyšska na činnost lotyšského předsednictví v tomto pololetí v otázkách Střední Asie. V prvé řadě bych chtěl vyjádřit eh, ocenění, že váš výbor svolal tuto iniciativu a že se zabýváte vztahy EU a tímto eh, regionem což se neobjevuje tolik v palcových titulcích. Je to strategicky významný region, zásadní pro stabilitu a bezpečnost na podporu obchodních vztahů, obchodu, spolupráce, podpory společnosti a skýtá nové možnosti vzdělávání a výměny v oblasti kultury region Střední Asie si vyžádá naši větší pozornost, podporu a tento region byl zvolen jako jedna z priorit během lotyšského předsednictví. Tento důraz e, vyplývá z historie naše znalosti které jsme e, nahromadili a vytvářeli kontakty se regionem. To všechno skýtá dobrý plán, který může být ve prospěch Evropské unie. Na začátku našeho předsednictví eh, Lotyšsko zorganizovalo v lednu eh, konferenci na, eh, o spolupráci EU Lotyšsko, jak jsme se z toho poučili a chceme prakticky posílit tyto kontakty a podnítit debatu o našich vztazích. Naše předsednictví se chýlí ke konci a nyní na čase se ohlédnout za tím, čeho bylo dosaženo. Důležitá oblast, bezpečnost, sousedící oblast Afganistánu, Afganistánem. Střední Asie má velice důležitý význam pro bezpečnost v širším smyslu. Je důležité, aby se tyto země snažily zlepšit právu hranic a bezpečnost, čelit obchodování s drogami. To je jedním z důvodů, proč Lotyšsko eh, přijalo eh, řídící roli konzorcia eh, v programu Bomkana je na nadcházející tři roky. Očekáváme, že bude program za dva týdny zahájen a středoazijským zemím pomůže posílit své kapacity na hranici celnících a e, celní orgány e, komise a předsednictví zorganizují seminář v e, Bruselu, který se bude věnovat hrozbám boji proti terorismu a také se bude pokračovat v dialogu na vysoké úrovni o bezpečnosti, který byl zahájen v březnu. Dále ochrana životního prostředí, prezentování příslušných technologií a politik pro životní prostředí. Zelená platforma, tato konference se týkala důležitých otázek jako posílení eh, ekologické zprávy a posilování eh, aktivit zeleného růstu v EU a ve střední Asii. Rozvoj venkova a zemědělství se staly prioritou eh, mnoha zemí. Zemědělství zůstává být velice důležitým prvkem hospodářství, zdrojům příjmu pro spoustu lidí ve střední Asii. Náš přínos byl eh, v tom, že jsme se zabývali osvědčenými postupy a poradenstvím pro rozvoj venkova, zemědělství. Známe ty výzvy, kterým střední eh, Asie čelí. Je to řádná zpráva a boj s korupcí, proto jsme zorganizovali celou řadu seminářů eh, s spolu s právními platformami jede, poslední se konal před několika dny v Rize a věnoval se provádění administrativních eh, zákonů eh, v Střední Asii. Celá řada expertů se již angažovala v regionu, aby se s nimi podělili o své poznatky v rámci evropských programů a v rámci Benátské komise. Rád bych zdůraznil význam spolupráce v oblasti vzdělávání. E, chtěl bych zdůraznit význam evropských e, programů vyššího vzdělávání, technického vzdělávání, odborné e, přípravy na podporu socioekonomického rozvoje regionu. Program Erasmus Plus skýtá velký potenciál podle našeho názoru a středoazijské země by eh, se ho měly účastnit. Chtěl bych vás informovat o tom, že spolu s útvary komise a s SVČ se konají přípravy, že se uspořádá první setkání eh, ministrů pro školství 25. 26. Eh, června v Rize. Má bude to mít značný dopad eh, na eh, spolupráci a vytvoří eh, plán společných akcí na další období 2015-2017. Máme zájem o spolupráci práci v oblasti výměny studentů 900 25 studentů ze střední Asie eh, studuje eh, v tomto akademickém roce na lotyšských vysokých školách díky financování eh, z Lotyšska i z dalších stran poskytujeme specifické programy a stáže pro státní zaměstnance také z sousedních eh, zemí východního partnerství, také rozvoj eh, dopravy a transitního propojení je eh, podle našeho názoru důležitým potenciálem angažovanosti Lotyšska ve střední Asii. Zorganizovali jsme konferenci na vysoké úrovni v Dubnu a během našeho předsednictví jsme se také zaměřili na eh, podporu eh, vztahů mezi eh, evropskými a středoazijskými podnikateli v rámci 117. plenárního zasedání Eurokomory Lotyšsko chce zorganizovat fórum EU Střední Asie, které se bude konat 5. června tento týden aktivity našeho předsednictví byly takto shrnuty a já bych se chtěl eh, změnit ještě, zmínit ještě o některých eh, strategiích eh, z národní perspektivy jsme velice rádi, že v posledním semestru došlo eh, k tomu, že eh, celá řada členských států předložila své nápady a že i středoazijské země byly aktivní a předložili své eh, návrhy, že tedy posilujeme své vstupy. Předsednictví si také váží toho, že Evropský hospodářský a sociální výbor posoudil přeskum této strategie a e, věřím, že e, vzniknou e, další vodítka pro tento proces. Hlavní cíle a priority do roku 20, z roku 2007 stále ještě platí, ale více než v minulosti je nutné reagovat na ambiciozní potřeby těchto zemí. Je jasné, že to nejsou homogenní země z hlediska socioekonomického vývoje a připravenosti spolupracovat s EU, musíme také e, rozlišovat e, mezi a usilovat o bilaterální vztahy, abychom dosáhli lepších výsledků. Máme tu e, tři platformy, které by měly pokračovat, ale měli bychom být pružnější. Předsednictví vítá jmenování nového zvláštního zástupce EU pro střední Asii a jsme velice rádi, že již obdržel eh, pozvání od toto výboru, abyste vystoupil. Závěrem bych chtěl eh, vyjádřit své hluboké přesvědčení. Poté, co budou přijaty eh, závěry rady při prvním zasedání rady v červnu, toto úsilí zlepšit partnerství se středoazijským regionem se zlepší a také i po našem předsednictví bude jisté, že všechny iniciativy a projekty, které byly zahájeny, budou pokračovat. Děkuji vám za pozornost. Eh, děkuji vám a začnu panem Meseričem. Uh, děkuji, pane předsedo, děkuji pánové za eh, vaše vyčerpávající a optimistické prezentace procesu přeskumu. Já vítám tuto příležitost, že vedeme tuto diskuzi. Eh, víte, že eh, předložíme zprávu z vlastního podnětu a já budu zpravodajem této zprávy. Není to region o vysoké eh, prioritě pro EU, to víme, ale je to prioritní region, protože stále ještě E, závisí na naší politice vůči jiným regionem. Přeskum z roku 2012 se týkal zejména bezpečnostních aspektů Afganistánu a tento přeskum se týká zejména vztahu s Ruskem ale chtěl bych zúraznit pouze čtyři věci. Za prvé věřím, že je nesmírně důležité, aby eh, otázky eh, právního státu a lidských práv se objevovaly ve všech eh, hlavních i bilaterálních sezích s tímto regionem, protože je to specifický region region, který čelí opravdu mnoha výzvám v tomto ohledu. Některé ještě pokulhávají, některé pokročily, ale možná výjimka Kazachstánu i to je spíše taková střední výjimka. Za druhé bych chtěl zdůraznit, že se domnívám, že musíme usilovat o dobrou vyváženost eh, při přeskumu. EU musí eh, vyváženě volit regionální a bilaterální přístup. Nemůže být všechno řešeno na regionální úrovni a ne všechno na bilaterální. To bude, myslím, nejdůležitějším úkolem tohoto přeskumu a kde budeme mít schopnost eh, implementovat flexibilní rámce a platformy. A za třetí, je tu potřeba se více, aby se více angažovaly členské státy. To není tak prioritní otázka, eh, protože eh, ta angažovanost je omezená. Já si myslím, že je ostudné, že v uplynulých osmi letech členské státy nebyly ochotny vést vedoucí roli ve vzdělávacím programu. To je škoda a jsem rád, že Lotyšsko se eh, tady velice snaží a já jsem eh, optimistou, že je to jedna z priorit lotyšského předsednictví. Tady můžeme dosáhnout dopadu eh, vůči Rusku, vůči eh, dalším a to zapadá do těch našich dimenzí a eh, pan zástupce Burian se o tom také zmiňoval navýšení pomoci více než miliarda eur. To je velice důležité, ale musíme postupovat obezřetně, jak tyto prostředky vynaložíme. Čína eh, plánuje 40 eh, miliard eh, na pomoc regionu, takže budeme v konkurenci a musíme tyto prostředky vynaložit efektivně a inteligentně. A já nevím úplně přesně, proč se stále ještě angažujeme v podpoře některých odvětvových rozpočtů přímá eh, podpora není eh, zpravidla eh, efektivní. Děkuji. Děkuji, pan Petrle. Já jsem opravdu velice vděčný lotyšskému předsednictví za to, že projevilo takovou eh, značnou pozornost regionu Střední Asie. A já rozhodně souhlasím s panem Meseličem, eh, že patří k jedné z našich priorit, i když není součástí našeho přímého sousedství. Také souhlasím s panem Klárem, že je nutné zdůraznit význam právního státu. A s radostí jsem slyšel, jak jste hovořil o individuálním přístupu, nechci opakovat to, co jsme již řekli v souvislosti s evropskou politikou sousedství. To je důležitá oblast. E, řádná zpráva by měla patřit k těm e, zásadním výrazům, ale já se domnívám, že v takové zemi, jako je Kyrgyzstán, která projevila již do značné demokratické ambice a nejenom v poslední době. Mohli bychom více přispět k rozvoji tím, že lépe zacílíme své akce. V určitém ohledu eh, prohráváme ten boj o střední Azii, řekněme to tak. A já eh, samozřejmě podporuji na míru šité eh, přístupy a řešení také proto, že tyto země nechtí, abychom je házeli do stejného hrnce, ani nechtí, abychom je takto označovali jako střední Asie. To je jedna otázka, jak můžeme více podpořit Kyrgyzstán, který zaznamenal určité střety, ale mám otázku. Uzbekistán, otázka dětské práce je to stále ještě otázka na pořadu dne. Já jsem měl dojem, že tam bylo dosaženo nějakého pokroku. Můžeme se podívat na stanoviska k této e, zemi. Mě by zajímal konkrétní pokrok. Pan, děkuji. Pane předsedo, já mám otázku na lotyšské předsednictví. Děkuji za vaši zprávu, ale já se domnívám, když začínalo lotyšské předsednictví pracovat, tak jsme měli na jedné straně východní partnerství a na druhé straně partnerství se Střední Asií. A nyní po pěti měsících slyšíme, že východní partnerství, tedy ten summit věnovaný východnímu partnerství v Rize, který se konal na vysoké úrovni, ale ta spolupráce se Střední Asií se odehrávala tak nějak na nižší úrovni. Snad byste se mohl vyjádřit k těm iniciativám, které možná nebyly úspěš, úplně úspěšné. My bychom rádi viděli nějaké výsledky. A dále, co se týče vzdělávání a uplatňování programu Erasmus. Musím říci, že tyto věci se eh, vyvíjejí poněkud lépe a také neznamenají plítvání času, ale snad byste nám mohl říci, že možná ještě dosáhnete mnohého v posledním měsíci vašeho předsednictví na té nejvyšší eh, úrovni ve vztahu ke středozijským zemím. A nyní pan Bochner. Děkuji mnohokrát za vaše obě nesmírně zajímavé zprávy. Zmínil jste se o tom, že e, Evropská unie není příliš viditelná v těchto zemích a proto bych se rád zeptal na dvě specifická opatření. To první se týká Německa v době bezprostředně po poslední světové válce, e, kde Amerika decentrálně na mnoha místech měla bezprostřední kontakt s obyvatelstvem, částečně také díky kvalitativně dobrým uspořádaným akcím, ale také díky dobře, dobrému kontaktu s místním obyvatelstvem. Bylo by něco takového možné? Za druhé, máme velmi pozitivní zkušenosti s praktikanty z Azerbajdžánu. Eh, jsou to eh, lidi, kteří byli posláni jejich respektivními zeměmi, mají vynikající eh, vzdělání a u nás se učí, jestli to smím tak vyjádřit, demokracii, pracují u nás a tím vlastně se stávají trnem v oku vlády, která není tak demokratická, jak bychom si to rádi představovali. Mm, e, je něco takového možné i v jiných institucích Evropské unie mimo parlament, takovéto další vzdělávání těchto lidí díky. A teď poprosím o odpovědi jednotlivé přednášející. Pět minut, prosím, každý z vás. Well, thank you. Uh... To... Děkuji, pokusím se na to odpovědět, pokud dovolíte dovolíte, pane předsedo, snad bych mohl také věnovat určitý čas eh, a předat ho panu Klárovi z SVČ. Za prvé, co se týče lidských práv z pohledu předsednictví, my naprosto souhlasíme s tím, že dialog o lidských právech by měl být zjednodušen ve vztahu s našimi středoazijskými eh, partnery na bilaterální i multilaterální úrovni. Je to, myslím, jasný signál, ať už jde o jakýkoliv eh, druh kontaktů a proto je velice důležité vést tento dialog na různých úrovních a v různých formátech. K otázce vzdělávání a k otázce spolupráce v dalších odvětvích. Děkuji, že jste se tak hezky zmínili o naší angažovanosti v oblasti vzdělávání. klíčem rozvoje dalších vzdělávacích aktivit je snaha zaměřit se spíš na jednotlivá odvětví. Ty polit, ta politická eh, stanoviska eh, se zaměřují spíš na jednotlivá odvětví a zapojení členských států jejich praktická pomoc, praktické aktivity v těch odvětvích mají zásadní povahu a my také doufáme, že platforma vzdělávání nabude od nynějška na rychlosti a proto jí věnujeme takovou pozornost během našeho předsednictví. Dále otázky řádné zprávy. Naprosto souhlasím s tím, že řádná zpráva je jednou z klíčových eh, otázek, kterými EU eh, e může přispět k rozvoji regionu. A z části nám dává také odpověď na otázku, jak můžeme pomoci Kyrgyzstánu, protože Kyrgyzstán je země, která na jedné straně projevila velice dobré výsledky, velice se blíží eh, k modelu demokratického zastoupení a na druhé straně vykazuje určitou nestabilitu této oblasti. Proto je pro nás tak důležité, abychom podporovali eh, ty kapacity eh, řádné zprávy v Kyrgyzstánu k otázce východní partnerství versus podpora střední Asie. Máme pravidelné samity věnované východnímu partnerství, ale nemáme pravidelné samity věnované střední Asii. A současně s tím nemohu souhlasit, že jsme nevěnovali této tématice dostatečnou pozornost na vysoké politické úrovni. Například eh, eh, jsme měli setkání ministrů dopravy ze středo azijských zemí, eh, jak už jsme řekli v červnu, setkání ministrů školství a jak jsem již řekl, pokládáme za velice důležité, abychom se věnovali jednotlivým odvětvím, abychom dělali praktickou, skutečnou práci spolu s středoazijskými zeměmi. A pokud to v takovýchto případech to není možné na regionální úrovni, ale bilaterální, ale My chceme dosáhnout praktických výsledků. Také fórum Greenbridge eh, se zvalo ministry pro životní prostředí do Rigi. Domnívám se, že jsem zareagoval na většinu otázek. Chtěl bych pouze dodat, že jsme opravdu velice vděční členským státům za to a také Evropské e, službě pro vnější činnost, že podpořili naši strategii. V minulosti to nebylo naprosto jasné, ale my jsme velice rádi, že se to během tohoto pololetí podařilo. Děkuji. Děkuji vám, pane Pelši. A nyní dám eh, pět minut eh, panu Klarovi, aby mohl také odpovědět. Děkuji vám. Já bych chtěl eh, jenom zopakovat, že samozřejmě oblast právního státu a lidských práv jsou zásadní oblasti. A musí se objevovat v aspektech politiky vůči tomuto regionu. Řádná zpráva zde zasněla a tento aspekt také zdůrazňujeme v návrzích, které jsme předložili členským státům. Já jsem eh, velice rád, že se to setkalo s odezvou a že tu zaznělo, že pro rozvoj těchto zemí je řádná zpráva zásadní povahy pokud tyto země nebudou schopny vytvořit takový rámec, který bude jasný a atraktivní pro evropské investory, potom tito investoři nepřijdou, tedy řádná zpráva je součástí základních podmínek. Dále bych chtěl říci, co se týče toho vzdělávacího programu, jak jsme o něm hovořili. tak je opravdu velice dobré, že se lotyšské předsednictví chopilo tohoto programu, že zorganizovalo setkání ministrů a že je snaha pokročit dále na té platformě vzdělávání a to jsme doposud neměli, žádný členský stát se toho neujal a to je velice důležité. Dále eh, ke skutečnosti, že Čína vynaloží 40 miliard. Ano, Čína je opravdu velice aktivní ve střední Asii. Eh, je to eh, sousedství Číny, ale co se týče těch hodnot, zahraniční pomoc Evropské unie je větší než jedna miliarda, protože k tomu nepočítáme to, co bilaterálně poskytují členské státy eh, já bych řekl, že je to chyba v našem výpočtu, protože eh, vlastně zdůrazňujeme jenom, co poskytujeme kolektivně, ale Číňané poskytují také půjčky, kdybychom eh, začali do toho započítávat i naše úvěry, tak eh, bychom se dostali eh, na mnohem vyšší čísla. Takže tolik k té konkurenci s Čínou, ale my máme eh, rozdílný program. Evropská unie hraje odlišnou růli, eh, roli a tato naše úloha je také uznávána. Nejsme vnímání, jakože sledujeme specifickou politickou agendu jako e, ostatní sousedé středoazijského regionu, v Kyrgyzstánu. Jistě Kyrgyzstán čelí eh, rozmanitým eh, výzvám. Byla to země, kde se konaly volby, označovaly se za spravedlivé a svobodné, ale eh, máme legislativu, která se týká LGBT, zahraničních otázek a my tyto otázky s Kyrgyzstánem často řešíme a budeme v tom pokračovat. Označujeme to za eh, ne tak pozitivní vývoj a musíme zajistit, aby tato země zůstala na té dobré cestě, ale samozřejmě se nemůžeme zhostit té práci na místo Kyrgyzstánu. Eh, <clears throat> to musí udělat Kyrgyzstán, my je můžeme jenom podpořit. Co se týče dětské práce v Uzbekistánu, ano, bylo zaznamenán pokrok spolu s Mezinárodní organizací práce v Uzbekistánu byla téměř kompletně eliminována dětská práce, zlepšují se tam pracovní podmínky Mezinárodní organizace eh, práce monitoruje podmínky při zpracování bavlny a to je opravdu velice dobrý vývoj. A eh, ta otázka amerických domů v různých zemích, ta poslední otázka, to bylo v Arménii, tam se uskutečňoval obdobný projekt. A Jistě by to stálo za prostudování, protože zviditelnění se je pro nás důležitou otázkou. Zviditelnit se nejenom ve střední Asii, ale v různých částech světa. Mohli bychom to studovat a to by mohla být dobrá cesta, na kterou bychom se mohli podívat. Děkuji. Eh, děkuji oběma eh, řečníkům. Tímto ukončíme naši schůzi. Příští schůze mimořádná bude 11. června ve Štrasburku, tam budeme hlasovat o jednotlivých zprávách a v Bruselu to bude 15. 16. června a 22. a 23. Děkujeme všem poslancům a pan předseda děkuji vás k